dobrou budoucnost, dámy a pánové. Nyní vás chci informovat o skutečnosti, že minulý čtvrtek jsme obdrželi, jsem obdržel písemné prohlášení od pany Ivety Grigoli, že s okamžitou platností opustila politickou skupinu EFDD a téhož dne jsem informoval konferenci předsedu, že tímto krokem už nesplňuje EFDD podmínky dané příslušným řádem, protože tím pádem už ve skupině EFDD není zastoupeno nejméně sedm států, čímž tato skupina přišla o status politické parlamentní frakce. Prosím, pane poslanče. Pane předsedo, přesto, že jsme, nebo vy jste eh, tady změnil způsob, jak zde jsme usazeni, tak chci podotknout, že eh, dnes jsme dosáhli příslušného počtu podpisů, který postačuje k tomu, aby naše skupina mohla pokračovat. Minulý týden na nás zaútočili a jedna z našich poslankyň rezignovala a můžeme to popsat pouze jediným slovem. Zvláštní eh, okolnosti, eh, kterých jste vy se účastnil a podle mě to spochybňuje vaši neutralitu, co by předsedy této sněmovny. Já bych eh, proto rád od vás uslyšel příslip, že žádné takové kšeftování už se nebude v budoucnu opakovat a že zůstanete neutrální tak, jak je to v popisu vašich úkolů. Tvorba politických skupin se řídí eh, příslušnými eh, články eh, řádu, provozního řádu, mezi jinými článkem 2 a 30, kde musí být zastoupeno při nejmenším sedm zemí a pokud tento počet naplněn není, tak frak, skutečnostce eh, přestává existovat a předseda pouze tuto skutečnost konstatuje. Já jsem konferenci předsedu nezdělil nic víc, než to, že jste přišli o status parlamentní skupiny. Pokud by došlo ke tvorbě nové eh, politické skupiny, tak i tam eh, se počítá s určitými předpoklady. Sedm poslanců přinejmenším ze sedmi zemí a všichni musí stvrdit svým podpisem, že se připojí k této politické skupině a pokud je tomu tak, tak prosím abyste mi tuto skutečnost sdělili a já eh, příslušné kroky podniknu dále sám na základě eh, našeho řádu a našich pravidel. Už tomu nemám co dodat. A co se týče eh, rozloha nebo zasedací pořádek, tak to není pouze na mě. Máme už zápis z minulého zasedání zářijového, jsou vůči němu námitky, nikoli v tím pádem je tedy stvrzen. Dámy a pánové, paní Izabela Levin se od 3. října stala ve Švédsku ministriní pro rozvoj, já jí blaho